máte k dispozici rozhodnutí ze schůze koordinátorů ze včerejšího dne, pokud nejsou žádné námitky a obdržíme je do 15. 17. hodiny, tak je eh, můžeme pokládat za schválené. A další eh, bod eh, první čtení přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech. Spravodajka Inés Ayala Sende a hned přistoupíme k hlasování. Nejprve musíme ověřit přítomnost, kdo je přítomen a bude hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Všechno je v pořádku. Manchmal im Leben gibt es schöne Überraschungen. Někdy je to překvapivé. So zunächst mal, mit, das machen wir per Handzeichen, Amendment Nummer 11. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 15. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 16 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dvě, pro, proti, Drželi se? Zamítnuto. Tři. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pět. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Souhlasíte? Závěrečné hlasování je jmenovité, elektronicky prosím. Zahajuji hlasování. SND má jednoho poslance navíc. Myslím, že to always říkal ten správný člověk. Tak, teď je to v pořádku. Končím hlasování. Výsledek 44 hlasů bylo odevzdáno, 36 pro, 5 proti, zdrželi se 3, takže přijato. A děkuji zpravodajce a nyní legislativní usnesení, opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. čtyři hlasů odevzdáno, 34 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Tak a teď ještě musíme hlasovat o jednáních s radou, a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 ku 7 ku 1, takže schváleno. Další hlasování. Ohledně návrhu na zamítnutí klasifikace závažných porušení pravidel Unie. Zde máme seznam hlasování EPP, SND. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti? Radši to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, takže přijato a ostatní návrhy usnesení odpadají. Takže to byla hlasování. Ještě přerušíme toto zasedání a počkáme na příchod paní komisařky. Nehmen Sie Kaffee aus. Ja, okay.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 Hm?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 Ja, wir kommen dann zum... Dostáváme se tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů s komisařkou paní Violetou Bulcovou, která je zde společně s panem Mačalou, generálním ředitelem eh, GŘET Doprava. Jsme velmi rádi, že jste mezi nás dnes přišli. Vítám také skupinu novinářů z Rakouska, která byla pozvána paní Schmidt. Vítám vás. Toto zasedání je skutečně napínavé, protože poprvé mezi nás přišla paní komisařka, poprvé tedy po svém jmenování. Paní Bulcová, máte slovo. Good morning, everyone. Mm, dobrý den. Eh, předávám pozdravy z celého mého týmu. Od rána se eh, na to již připravujeme a věřím, že celé toto do ráno bude velice užitečné. Já jsem velice ráda, že mám možnost eh, předložit některé body ze své agendy a také komentovat některé Eh, události z posledních týdnů. Když říkám, že to je pro mě opravdu velkým potěšením, tak jsem zcela upřímná a věřím, že budeme mít velice eh, plodnou spolupráci během celých nadcházejících pěti let. Jak si pravděpodobně vzpomínáte, eh, během mého slyšení ve vašem výboru, jen šest týdnů to je, tak jsem Eh, se opravdu zavázala velice úzce spolupracovat s vámi všemi a tak eh, jsem slíbila, že já sama i celý můj tým budeme vždy k dispozici na výměnu informací a na diskusy o bodech, které se týkají mých pravomocí. A věřím, že budeme eh, takto pokračovat podobně jako ve Štrasburku, kde jsme velmi užitečně diskutovali. Věřím, že tomu tak bude i nadále. Pro mě je velice důležitou, důležitým bodem pro takováto setkání, abychom si tady rozvinuli atmosféru důvěry a abychom eh, maximálně připravili různé dokumenty, které potřebujeme, aby to vedlo k úspěšnému splnění všech bodů. Bylo by škoda, kdybychom plítvali časem. A důležité je, abychom naopak čas užitečně eh, využili a naplnili celý cyklus. A proto jsem byla velmi ráda, že mohu přijmout eh, pozvání pana Kramera a eh, přijít k vám do výboru, opět se s vámi setkat a diskutovat eh, s vámi o investičním plánu, který minulý týden schválila komise a konkrétně důsledky tohoto plánu pro oblast dopravy. Chtěla bych vyjádřit plnou podporu tomu plánu na 315 miliard eur eh, v Evropě pro podporu pracovních míst a růstu. Aby bylo možné eh, jasně ukázat eh, výsledky pro oblast dopravy, dovolte, abych zdůraznila tři pilíře pro těchto 315 miliard eur. Za prvé, vytvoření nového Evropského fondu pro strategické investice EFSI, jinými slovy peníze. Za druhé, vytvoření důvěryhodného způsobu předkládání návrhů, který půjde ruku v ruce s programem na podporu, abychom podpořili systémy, neboť si uvědomujeme, že bez dobré podpory nebudou dobré projekty. Takže tento druhý pilíř je opravdu velmi důležitý, nejen pro samotné projekty, ale eh, pro, pro všechny aspekty tohoto programu podpory. A za třetí, ambiciozní cestovní mapu na zlepšení regulačního eh, prostředí pro investice. Sami dobře víte, jak je to důležité když neexistuje předvídatelný, stabilní eh, rámec, pak soukromí investoři eh, se neúčastní. Takže tento třetí bod je stejně velice důležitý. Jednak peníze, jednak projekty a jednak regulační rámec. Všechny tři body jsou velmi důležité. Dovolte, abych se teď soustředila na tyto tři body a zdůraznila jejich význam pro oblast dopravy. A já opravdu doufám, že eh, vám dokážu předat své nadšení. Eh, potřeby na investice v oblasti dopravy jsou obrovské. Podle studií, které proběhly na téma devíti evropských koridorů, eh, se ukazuje, že více než 75 miliard eur je investice zapotřebí každoročně a to jen na koridory, které jsou součástí sítě eh, TEN. Tak tady, i tady nám ještě zbývá hodně velké množství práce, i když 315 miliard to zní hezky, ale určitě ještě přijde další oblast. Především investice jsou velice potřebné pro čisté eh, způsoby dopravy, to je železnice a vodní cesty. Kde ještě chybí různé, různá propojení, jsou zde úzká místa, které třeba vyřešit a také zejména na hranicích. Potřebná infrastruktura po e, čistou dopravu, jako například instalace rychlých nabíječek e, kolem silnic nebo v centrech měst, e, rozvíjení infrastruktury LNG v přístavech, to všechno je třeba rozvinout na evropské úrovni, abychom se zbavili toho zkoumání, co bylo dřív, jestli vejce nebo slipice. Za druhé, je zapotřebí investic také v městské mobilitě, kde vzniká velké množství dopravy a také mnoho eh, emisí, infrastruktura eh, vozového parku eh, pro chytřejší města, to je také zapotřebí. A za třetí, velké investice jsou zapotřebí také pro evropský dopravní systém 21. století, inteligentní dopravní systém systémy musí být rozvíjeny na evropské úrovni, aby se co nejlépe využily již existující či budoucí infrastruktury, aby se rozvíjel dopravní systém, který opravdu slouží potřebám uživatelů, to jest občanů i podniků. Nový Evropský fond pro strategické investice, vytvořený v partnerství s Evropskou investiční bankou, je tedy obzvláště důležitý pro oblast dopravy. Nabídne nové možnosti, jak financovat potřeby, o kterých jsem tady hovořila je velice důležité pochopit, že to bude vlastně doplňovat, nikoli nahrazovat, ale doplňovat nástroje, které již existují, jako například Connecting Europe Facility nebo eh, Fond soudržnosti nebo půjčky EIB, kde dopravní oblast je jeden z největších eh, příjemců. Máme tady kapacitu 21 miliard eur na eh, řešení rizik. To je nový nástroj, který se zaměřuje na určité, do určité míry riziková projekta, které doposud byly financovány EIB. Také podpoří financování některých typů investic, které nemohou mít přístup ke grantům EU či mají pouze omezený přístup oproti rozsahu potřeb. Například vybavit vozidla eh, čistými a chytrými dopravními systémy ERTMS nebo Cezar, eh, například rychlé nabíječky, a to uvádím jenom některé. Soustředí se na nejvyspělejší projekty, které mohou začít v nejbližších třech letech. Nástroj Connecting Europe Facility, mnozí z vás se podíleli na vytvoření tohoto nástroje, použije nový investiční fond, aby rozvinul inovativní finanční nástroje. Tyto finanční nástroje v rámci nového fondu budou moci pokrýt větší rizika a budou moci také vytvořit větší pákový efekt, eh, přitáhnout eh, větší investiční kapacity a to v míře, která by mohla být 1 ku 15 a v některých případech dokonce ještě více. Já to chci říct zcela jasně. 10 rozpočtu CEF, který přispívá k zárukám EU, nepřináší žádné změny prioritám sítě TENT e a také k nástroji Connecting European Facility. Tak, jak se to definovali, tady není žádná změna. Se silným rozpočtem v CEF Ehm, máme dostatek eh, grantů k dispozici pro projekty, které by jinak být financovány nemohly být, včetně eh, velkých přeshraničních projektů nebo úzkých míst a velkých koridorů TENT. E Naopak, eh, prioritní projekty TENT e budou nyní mít možnost jak na granty z CEF, tak i na finanční nástroje z nového fondu. A to umožní členským státům Eh, vyjmout tyto projekty z výpočtu eh, národního se deficitu, protože ty záruky budou poskytnuty vlastně eh, ze soukromých zdrojů na úrovni EU. Dámy a pánové, vážení kolegové, náš nový investiční plán není pouze otázkou mobilizování dodatečných financí, je to také otázka identifikace správných projektů a poskytnutí technické podpory tam, kde je to zapotřebí, aby rychle projekty uzrály. Bude to jedna z velkých výzev, před kterou stojíme. Já si nedělám starosti o peníze, já si dělám starosti o projekty. To znamená, že tady máme velkou práci. Ty projekty eh, musíme jasně identifikovat. Odpovídají třem hlavním kritériím. Za prvé, projekty s jasnou přidanou hodnotou EU. To znamená projekty, které podporují cíle EU z hlediska Eh, chytré a čisté mobility. Také jsme eh, měli velký, eh, velkou prezentaci námořního balíčku. To je také jasný projev toho, jak je možné vytvářet další přidanou hodnotu když se dá dohromady veškerá znalost, infrastruktura a znalosti všech členských států. A já věřím, že budeme mít i další takové podobné projekty. Druhé kritérium Projekty, které jsou ekonomicky ehm, zvládnutelné a mají velký sociálně ekonomický velkou sociálně ekonomickou návratnost, zejména pracovní místa. A v tomto bodě opravdu všechny chci maximálně mobilizovat. Vytvářejme chytrá pracovní místa. Jediný způsob, jak to dělat, je zlepšovat věci. A za třetí, třetí kritérium, projekty, které jsou dostatečně vyzrálé a mohou začít nejpozději během tří let. To už jsem uvedla. Takže to jsou tři základní eh, kritéria. Eh, přidaná hodnota, sociálně-ekonomická návratnost a lze to začít eh, do tří let. Já, jsem, eh, já mám důvěru, že oblast dopravy může poskytnout velice dobrou, dobré projekty s dobrou s dobrým přínosem sociálně, ekonomickým i finančním. Nezačínáme úplně od nuly, pouze urychlujeme celý proces a jasněji eh, eh, dáváme volnou dopravním projektům. Počet projektů v oblasti dopravy na tři roky se e, odhaduje na více než 100 miliard eur investic od komise. Jde například o přístavy, zvláštní železniční linky, e, zlepšení kanálů, dálnice, ITS a čisté e, technologie pro pohonné hmoty. Členské státy už poskytly seznam projektů, které jsou vybrány kolem podle těch tří kritérií, kde velká část se věnuje právě infrastruktuře v oblasti dopravy. Z iniciativy italského předsednictví ta zpráva Christopherson, eh, která bude oficiálně zveřejněna zítra. Tedy tato zpráva také Eh, stanovuje projekty podle koridoru TENT, e zejména vhodné pro evropské Evropský eh, fond strategických investic. Já bych uvedla pár příkladů, o kterých hovoří pan Kristofferson spolu eh, s evropským koordinátory Karlo Sekim a Kurtem Bodevigem. Některé koridory a chybějící eh, spojení infrastruktury, například Rail Baltic mezi Varšavou a Talinem, eh, také silniční a železniční přístup do přístavu Barcelony a zlepšení eh, kanálu v Kýlu. Druhý příklad takzvané business enablers, jako je například rozvoj přístavu v Dublinu a, nebo přístavu ve Valetě. A třetí příklad projekty eh, městské dopravy, například eh, bruselský plán mobility nebo metro na předměstí Paříže či elektromobilita a infrastruktura pro tuto mobilitu v České republice. To jsou tedy různé příklady z různých členských států. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, Investiční plán představuje opravdovou příležitost, ale musíme si uvědomit, že jak veřejné, tak soukromé investice přinesou své plody pouze v případě, že budeme schopni vytvořit eh, příslušný eh, regulační rámec, a to je naše povinnost. Abychom přitáhli investory, musíme eh, zmenšit administrativu, musíme zrušit zastaralé předpisy a zajistit, že nové předpisy budou co nejjednodušší a co nejjasnější. A proto mě tak velice leží na srdci iniciativa Refit. A chci, aby naše nové iniciativy se opíraly o e, jasná posouzení dopadů v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Asi jste si všimli, že e, předseda Juncker se odkazoval na tři e, dopravní iniciativy v minulou středu když hovořil v parlamentu. Jde o čtvrtý železniční balíček, o Single European Sky a také eh, iniciativy Blue Belt. Eh, to jsou eh, velice důležité iniciativy pro přitažlivost oblasti dopravy pro investory. A také to uvádím jako priority ve svém dopise o poslání mission letter. Já si plně uvědomuji, že tady jsou důležité body, jako je čtvrtý železniční balíček nebo SES 2+, e které jsou na programu eh, zítřejší Rady ministrů pro dopravu ale potřebuji vaši pomoc, abych eh, dotlačila radu k činům, aby se zahájila jednání, aby bylo možné dokončit všechny eh, součásti legislativního procesu do léta. Společně tady musíme napřít své síly. Dámy a pánové, stanovení správného regulačního rámce je odpovědností, jak už jsem řekla, evropských institucí stejně tak jako členských států. Zahrnuje to vytvoření adekvátní infrastruktury Eh, potřebujeme eh, jasně zavést eh, princip, že platí náklady uživatel a platí náklady ten, kdo znečišťuje. Potřebujeme mít tedy jasné investice, které jdou do infrastruktury a přinášejí své výnosy. V tomto smyslu já vím, že někteří členové vašeho výboru by chtěli, abych řekla, zda podporuji či nepodporuji iniciativu, německou iniciativu MAUT Eh, tak to bych hned ráda vysvětlila. Jasně bych eh, to chtěla říci a jasně předložit svůj názor. Eh, iniciativa mítného v Německu. Takže máme tady jednak systémy plateb pro těžká vozidla, takzvanou eurovinět. vinět Eh, členské státy eh, mají pouze právo zaujmout jasnou pozici ke kompatibilitě mítného pro eh, osobní automobily a tedy kompatibilitu se smlouvou EU, tak až to přijme eh, německý parlament. A chtěla bych zdůraznit několik bodů. Komise plně podporuje provádění principu, že za vše platí uživatel. To zůstává eh, jasné, ale musíme velice pozorně sledovat, že to je uplatňováno takovým způsobem, který plně respektuje evropské eh, smlouvy, včetně Eh, principu nediskriminace. Nemůže tady být eh, žádný kompromis v této věci a já věřím, že německé orgány to také takto chápou. Já jsem samozřejmě dala instrukci evropským útvarům, tedy útvarům Evropské komise, aby zůstali v úzkém kontaktu s německými orgány a poskytli veškerou spolupráci, kterou budou potřebovat. A jak jste slyšeli ve zprávách, měli jsme velice pozitivní setkání s německým ministrem v této věci. Jak už jsem řekla, Velice mi leží na srdci, abychom spolupracovali v duchu vzájemného porozumění. A také beru v úvahu vaše hlasování z dnešního rána. Už jsme byli informováni o klasifikaci eh, vážných eh, porušení pravidel v silniční dopravě, tak jak to navrhu můj předchůdce, pan Kalas. Bylo mi řečeno, že tento text eh, Eh, byl předmětem intenzivního jednání s členskými státy a to trvalo téměř dva roky. A komise udělala vše, co je možné, vše, co je v její moci, eh, aby eh, právní rámec byl k dispozici. Jsem připravená se na tuto věc znovu podívat a zvážit, jak můžeme vyřešit vaše obavy. Ale víte, že hlavní výzva pro sociální legislativu není nedostateč k iniciativě, ale spíše otázka provádění eh, legislativy a prosazování pravidel. Takže mít další legislativní předpisy neznamená mít i lepší praxi. Jak si vzpomínáte, já jsem se už během svého slyšení zavázala, že tento problém budu řešit a že se vyhneme eh, odlišným interpretacím nařízení. Je tedy důležité eh, vidět, že odmítáte tento návrh a že chcete mít lepší eh, provádění kategorizace různých eh, typů činů. Ano, já vím, to je pouze součást eh, celého řešení, ale je to řešení, které jde dobrým směrem a proto jste ho mohli podpořit. Ale já samozřejmě respektuji váš názor a respektuji výsledek vašeho hlasování. Doufám, že budeme na této věci dále spolupracovat. Dovolte, abych vám řekla, že je vždy ještě prostor pro zlepšení a to se týká úplně všeho. Takže já eh, bych vás chtěla poprosit, abychom toto měli na paměti. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, chtěla bych eh, se co nejrychleji soustředit na nové iniciativy a to už jsem také řekla během slyšení ve vašem eh, výboru. Chci se zásadně věnovat prioritám, tak jak je eh, definují eh, pokyny předsedy Junckera. Vím, že doprava je důležitá pro růst umožňuje růst a má velký potenciál také pro vytváření pracovních míst. Je to zásadně důležité pro propojení našich regionů a také může přispět eh, vývoji k ekonomice málo používající eh, uhlík. Hlavním cílem bude eh, uspokojit potřeby cestovatelů a já vždy budu mít na paměť spotřebitele, ať už jsou to občané nebo podniky. Je tady eh, také eh, řada podmínek pro to, aby vzkvétala oblast dopravy v Evropě. Já velice věřím eh, v jak technické, tak netechnické inovace jako je například inovativní podnikání jako příklad netechnických inovací nebo inovativní služby. A v této oblasti také eh, chytré městské služby budou velice v popředí eh, mého zájmu. Eh, komise ukončí svůj pracovní program v polovině prosince. A mm, já také velice ráda budu v kontaktu s vašimi koordinátory již během prosincového plenárního zasedání. Zúčastním se spolu s panem Kramerem na výměně názorů mezi eh, kolegiem komisařů a eh, parlamentním výborem předsedů. Budu velice ráda, když dnešní výměna názorů také pomůže vytvořit dobrý program na rok 2015 a obecně vzato nejen na rok 2015, ale pro celé pětileté období. Setkala jsem se za tento měsíc s celou řadou partnerů v oblasti dopravě, abychom vytvořili solidní, plodné eh, vztahy spolupráce a budu tak pokračovat během celého svého mandátu, abychom měli jistotu, že všichni pracujeme společně eh, eh, lépe a rychleji v zájmu Evropanů. Mám také v úmyslu pravidelně navštěvovat členské státy abych viděla, jaké jsou konkrétní dopady našich rozhodnutí zde v Bruselu na každodenní život a jak projekty, které financujeme, se dále rozvíjejí. A já bych vás i e, vyzvala, abyste se ke mně připojili, až pojedu do vaší země, případně někam jinam. Doufám, že vyslechnete vyslyšíte mé upřímné pozvání a výzvu ke spolupráci, na kterou se velice těším, abychom společně vytvářeli dynamický a proaktivní evropský dopravní systém. Společně. Dopravní systém, který může sloužit jako spolehlivý mechanismus, abychom ukázali, jak úspěšný je jednotný evropský trh. Děkuji. Ja, vielen Dank. Srdečně vám děkuji, paní Bolcová, za tuto přednášku a nabídku dobré spolupráce. I my bychom chtěli dobře spolupracovat v následujících pěti letech mezi naším výborem, komisí a také radou záležitost čtvrtého železničního balíčku ještě bude trošku pokračovat, ale přesto jsme optimističtí, že výsledek bude dobrý. Musíme myslet na dobrý výsledek především v ekologii a také vytvářet pracovní přitosti. E, proto tedy dnešní výměna názoru. Děkuji vám za vaši přednášku a nejdříve začneme koordinátory. I když jsme pod časovým tlakem, tak navrhuji, že koordinátoři budou mít dvě minuty, vy budete moci zareagovat a potom bude mít každý poslanec minutu a vy budete moci odpovídat posléze jako první pan Dekanter. Děkuji, pane předsedo. Já bych jménem skupiny EPP chtěl srdečně přivítat a paní komisařku mezi námi. Byla to vaše první prezentace eh, před tímto celým výborem. Sál je naplněn, jak vidíte, a konstruktivně i kriticky vás budeme v následujících letech doprovázet. Mám několik otázek, které navazují na to, co jste řekla. Budu hovořit tedy velmi rychle. Finanční flexibilita v investičních plánech pana Junkra. Nakolik je to tedy flexibilní? Podniky by chtěly investovat, ale komise musí spolupracovat a tady mám určité obavy, že když bude investovat soukromá ekonomika, pak subvence z evropské strany se budou snižovat. Ale já bych rád měl eh, před sebou určitou kombinaci finanční flexibility i e, evropských e, subvencí. Malé a střední podniky. Juncker vždy říká, že tyto podniky mohou také e, investovat a měly by investovat, ale podmínky a částky jsou příliš vysoké. Za třetí, mítné na dálnicích. Nikdo v Evropě tedy nečeká, že by existoval eh, celoevropský jednotný eh, systém mítného. Měli bychom však eh, vše poněkud lépe sladit a přes ETS e se také podíváme na to, zda by nebylo možné to zjednodušit. Uživatel platí to je jasné, ale mohli bychom to snad zjednodušit a tak doufám, že budete dobře sledovat to, co dělá německá vláda. Vždyť by bylo škoda, kdyby někdo mm, byl nucen eh, spadnout jaksi do propasti a pak bychom to přece jenom nepřijali. Letecká doprava. Tady máme obrovské problémy, především na základě konkurence mimo Evropu. Můžete tomu něco prosím říci, jak toto budete chtít řešit v následujících letech? Dále Ismail Hertuk. Guten Morgen, Frau. Přeji vám hezké dobré ráno, paní komisařko, i za naši skupinu, za socialisty. Vítejte v našem výboru pro dopravu a přeji vám hodně úspěchů v nadcházejících pěti letech. To se nám jistě společně podaří. Rád bych vám položil tři otázky, paní komisařko. Za prvé, pro vás je jistě velice nepříjemné, když se musíte zabývat německým eh, systémem mítného pro osobní automobily. Ministerstvo financí v Německu předložilo studii, která ukazuje, že v dohledné době bude toto mítné větší zátěží pro řidiče. Eh, je to součástí koaliční smlouvy v Německu, ale o tom nechci hovořit. Byl předložen návrh zákona a vy jste řekla, že se k tomu ještě nechcete nebo nemůžete vyjádřit a já se musím ještě zeptat, protože tady pomalu již krystalizuje pokus vytvořit dva různé zákony v Německu. Jeden pro všechny, který bude v souladu s evropskou legislativou a druhá legislativa legislativa, která umožní eh, snížit eh, platbu o tu částku, kterou řidiči v Německu budou muset platit jako mítné. Je to v souladu s německým s evropskou legislativou ano nebo ne. Dále na stránce 4 v dopise, a také jste to jasně řekla při slyšení, že budete proti sociálnímu dumpingu, které konkrétní eh, návrhy zákonů dnes tedy pro nás máte. A moje poslední otázka se týká toho desetibodového investičního plánu, který eh, předložil předseda Juncker. Eh, Tady ty ta doprava není uvedena, tedy jaké plány jsou v součásti e, tohoto plánu. Robert Cíl, ano, děkuji. Chtěl bych také začít tím, že vás velice e, vítám e, jménem EKR. Co se týče vašich plánů, tak se to opírá o tři pilíře finance, věrohodné projekty a e, e, prostředky tedy z toho e, investičního plánu. A já se domnívám, že jsme tu s spolupracovali celá léta eh, na tom nástroji pro eh, propojení Evropy. Eh, měli bychom se držet těch projektů vytvářetí koridoru, aby se méně osídlené oblasti Evropy propojily. Já si myslím, že je to tedy velice dobré zásady, ať uživatel platí. To se týká i infrastruktury, ale to bude znamenat více infrastruktury Eh, v eh, méně osídlených oblastech, kde je eh, a méně prostředků ve velkém měřítku a také ty oso- soukromé projekty, které očekávají velkou návratnost. A to je důvod, proč se domnívám, že je to poměrně riskantní situace. Vy popisujete tuto situaci, že budou prostředky z nového fondu a to je také riziko. Eh, bude tu určité omezení, například 10 milionů pro ten projekt propojení Evropy. Máme tu 85% spolufinancování, eh, bude to 50% z nového fondu a potom eh, vnitř národní státy ne budou přispívat vůbec? Máte prosím odpověď na tyto otázky. Je to naprosto důležité pro eh, mnohé členy tohoto výboru. Já eh, nemám čas, abych hovořil o otázkách sociálního dumpingu, ale k tomu se jistě ještě vrátíme. Děkuji. Gesine Meissnere. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, děkuji za vaši prezentaci eh, vašich záměrů. Já mám dojem, že Juncker se eh, bude muset eh, u vás přiučit, že bez dopravy to není možné. Vyplývá to z vašeho nadšení a my pokládáme, že dopravní systém je základním systémem a proto je to naprosto jasné. Jistě doprava není v tom desetibodovém plánu obsažena obsažena. To je normální, to musíme změnit. A teď připomínky k tomu, co jste říkala. Nejprve k tomu investičnímu eh, balíčku a k novým možnostem lepšího financování. Eh, říkala jste, že eh, to opravdu může být tak, že členské státy vůbec nebudou muset investovat, protože mohou z svých dluhů vyloučit ty projekty. Znamená, že se budou investovat jenom z fondu těch soukromých investorů a evropských a e, vodní cesty a železniční doprava jsou důležité, ale bylo by to možné, když do toho budou financovat i soukromé subjekty a dále mítné. Již jsem položila dvě e, otázky, zda je to slučitelné s návrhy Německa. Mám ale ještě doplňující otázku. E, tento princip uživatel i znečišťovatel platí je naprosto správný, ale tady nejsou žádné daně na na eh, eh, vozidla. Eh, není to tedy pravidlo uživatel, znečišťovatel platí. A poslední otázka, kterou mám, nabízela jste, až budete navštěvovat členské státy, že byste uvítala naši účast, pokud budeme mít čas. Já si myslím, že to je skvělá myšlenka a myslím, že musíme členské státy společně popohánět, aby podporovali projekty. Mohla byste nám tedy sdělit, pokud nějaký e, stát bude poněkud váhat, abychom vytvořili nátlak, protože ty projekty potřebujeme. Děkuji, Marian Kellen. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já e, se opravdu těším na naši spolupráci zde e, v Evropském parlamentu s komisí a i v našich zemích, pokud to bude možné. S radostí jsem si vyslechla vaše priority, aby evropská politika dopravy byla srozumitelnější a koherentnější. A chtěla bych se zeptat, jak jaký druh podpory potřebujete pro svou činnost? Co očekáváte od Evropského parlamentu? A opravdu bych uvítala, kdyby náš dopravní systém eh, byl eh, jednodušší a ekologicky příznivější eh, v rámci boje proti klimatickým změnám. To patří k těm nejdůležitějším tématům nadcházejícího období a já se poněkud obávám, že se neposunujeme dostatečně rychle dříve či později eh, po eh, dohodě o boji proti klimatickým změnám se tím budeme muset zabývat. Doprava je jedním z největších strojů znečišťování. Myslím, že je to velká eh, výzva, ale i velká příležitost, abychom usilovali o politiku zelené a inteligentní dopravy ve prospěch občanů a podniků. Jak můžeme vystupovat eh, proaktivně a chopit se této příležitosti? Bude to jedna z vašich priorit v komisi. Děkuji, děkuji a dále Karl Mandeli. Bonjour, euh, madame. Dobrý den, paní komisařko, vítám vás v našem výboru. Já budu velmi konkrétní. Chtěla bych vědět, co uděláte rychle proto, abyste zlepšila dopravní politiku v souvislosti s summitem o e, klimatu. Nyní eh, se setkáváme v Limě a pak bude summit eh, v Paříži. Stejně jako my, i vy eh, budete hrát určitou roli také v souvislosti s energiemi. Co tedy konkrétně uděláte v tomto problematickém sektoru, který tak závisí na ropě a co uděláte pro to, aby dopad na životní prostředí byl mm, zlepšen? Druhá věc, již jste hovořila o městské mobilitě, to je zcela jistě prioritou. Budete skutečně předkládat konkrétní návrhy. Nezmínila jste se o letectví, eh, kde jsou veliké emise CO2. Přemýšlíte dnes o zdanění kerozenu což je jednou z priorit v této oblasti v souvislosti se znečištěním. Dále jste hovořila o Junkrově plánu na investice a Řekla jste, že se chcete angažovat pouze v projektech, které jsou ekonomicky spolehlivé, ale jsou jiné projekty jako Lyon Turín, kde návratnost je zcela jiná. Jak chcete snížit externí náklady v oblasti dopravy? Dnes přitom určité prvky ještě nemáme. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás srdečně přivítat, paní komisařko. Chtěl bych je nejdříve říci, že musíme vycházet také z toho, co dnes nefunguje. Kabotáž, nelegální vnitrostátní doprava pod ochranným pláštíkem evropských zákonů. To prostě nefunguje v naší zemi, tedy ve Švédsku Máme sedm pracovních dní jako limit. Eh, velké saperiční firmy eh, tedy exportují a říkají, že tedy jedou mimo Švédsko a přitom jedou jenom do Dánska a zase se vrátí. Takže tímto způsobem je ta vnitrostátní doprava vlastně eh, zcela vytlačována, už se to nevyplatí. A to, co se tam expeduje,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 jsou, eh, vidíme tedy řidiči, eh, že řidiči nákladních eh, automobilů velmi málo vydělávají, mají asi 500 euro za celý měsíc práce. To je nová otrokářská práce. Oni si vaří cestou, nemají přístup k koupelnám a to je skutečně skandální, že se to děje pod pláštíkem evropských zákonů. E, oblast e, kabotáže musí být zlepšena. A e, pak jsou také falšované řidičské průkazy. U nás to stojí asi 10 tisíc euro. Chceme-li se stát profesionálním řidičem nákladního automobilu, ale mnozí si koupí řidičák přes internet a tito lidé přitom nejsou vzděláni, nemají zkušenosti a vlastně nemají ani řidičák, který by jim jim eh, umožnil tedy řídit eh, ty velké automobily. Děkuji vám, to je první kolo otázek. Uzavírám seznam eh, řečníků, ale nejdříve dávám slovo paní komisařce, která chce zareagovat na tyto otázky koordinátorů. Eh, děkuji vám za všechny vaše otázky, poznámky a jsem opravdu velice ráda, že se všichni velice závažně zajímáme o, tuto eh, tematiku. A jak jsem řekla koncem svého vystoupení, jde opravdu o to, že tady je velice důležitý aspekt pro jednotný evropský trh, velice důležitá hybná síla evropského jednotného trhu a důležité, abychom všichni společně v těch nadcházejících pěti letech odvedli dobrou práci. Já se teď pokusím odpovědět na všechny vaše otázky, reagovat na všechny vaše obavy. A tady můj kolega, eh, kterému děkuji, se maximálně snaží pomoct, abych nezapomněla na žádnou z otázek. A jistě se dostaneme k některým věcem ještě pak i podrobněji. Nejdříve několikrát jste eh, reagovali na ten evropský balíček přes 300 miliard eur. Hovořil o tom tady pan kolega, někteří další na to reagovali také. Vše, co k tomu mohu říct, je toto. Těch 300 řekněme 315 miliard eur na projekty, to neodebírá peníze z ničeho jiného. Je to prostě jiný mechanismus. My bereme 10 z projektů, které používáme jako hybnou páku a je tady přes 100 miliard investic. Ale pouze projekty, které jsou již připravené, my odhadujeme, že je dostatek projektů, které mohou využít těchto financí. Jistě je zapotřebí ještě udělat více práce a proto si myslím, že eh, právě eh, oblast dopravy může mít největší eh, zisk, největší přínos. Zhruba třetina celého rozpočtu z tohoto fondu může jít na dopravu i když eh, vy se odkazujete na Junckerovu agendu, která nezdůrazňuje výslovně dopravu, tak eh, jistě je to všecko vytváření pracovních míst, eh, otázka zajištění růstu, regulační rámec, všecko. Prostě ve všech těchto oblastech doprava sehrává důležitou úlohu. Možná, že by někde doprava mohla být zmíněna specificky a výslovně a já se pokusím něco pro to udělat, ale jisté je, že tento, eh, tato oblast je eh, pochopitelně obsažená. Vidíme to na Twitteru, na Facebooku, že jsme velice aktivní, když informujeme o tom, co děláme, jak to děláme a jaký přínos z naší činnosti vyplývá. Když říkám my, tak samozřejmě do toho zahrnují úplně všechny, kdo se podílejí na oblast dopravy, če je výsledkem naší společné práce. co tam ještě bylo konkrétně k investicím? Ano, Víte, že v nejbližších měsících bude velice důležité období pro tento projekt 315 miliard eur. E, potřebujeme získat veřejnou podporu, abychom mohli vytvořit ovzduší důvěry, aby to bylo také atraktivní pro investory. Tato práce teprve začala a já doufám, že k tomu také přispějete. Já využiju této příležitosti a řeknu, že <clears throat> pan Zíle například se ptal na tuto věc, máme fond soudržnosti, nic se toho nedotýká. Fond soudržnosti zůstává jako byl. Nic se mu neubralo. 2014 až 2020. To je eh, období, kde máme velké množství peněz, které se věnují projektům na infrastrukturu. A většina z nich jsou projekty na dopravu. Nemám teď úplně konkrétní celková čísla, ale vím, že je to 1,2 miliardy ve Slovensku. A většina z těchto peněz jde na dopravu ve Slovensku. Tak to je jeden mechanismus. Druhý mechanismus jsou samozřejmě půjčky. Klasické půjčky EIB. E, ten mechanismus bude existovat i nadále. A pak jste asi slyšeli o novém mechanismu, <clears throat> který se týká dlouhodobých investičních projektů, trvale udržitelných. To je další mechanismus. Já jen uvádím, jaké různé mechanismy tady existují pro všechny tyto projekty. A těch 315 miliard eur z tohoto fondu ty budou využity pro ty projekty, které jsou dostatečně vyzrálé, které mohou začít během eh, tříletého období, které mají sociálně-ekonomickou přidanou hodnotu. A samozřejmě potřebujeme investory, a když vytvoříme důvěru, tak investovat budou. Nebudou investovat automaticky, potřebují k tomu ovzduší důvěry. Tak já se omlouvám, asi jsem neměla eh, hovořit tak dlouze o jedné otázce. Pak je tady otázka letecké dopravy a rovné e, hospodářské soutěže. E, komise vede e, dialog s různými regiony o oblasti letecké dopravy. Hovořili jste o mezinárodní spolupráci, já mám na mysli také Gulf Airlines. Naším záměrem je podpořit transparentnost a tímto prostřednictvím zajistit eh, rovnou hospodářskou soutěž. Během druhého setkání dialogu v Bruselu, Bruselu eh, v říjnu tohoto roku eh, Gulf se zavazuje, že bude vést náležitě tyto rozhovory. To je malý krok, ale je to důležité. My pokračujeme dál v diskusích a v rozhovorech. Ehm, tak eh, společně jsme vypracovali silniční nebo tedy cestovní mapu pro rozvíjení jasné doložky o rovné eh, eh, hospodářské soutěže. Doufáme, že to bude hotovo v březnu 2015 na setkání v Kataru. To je jen jeden příklad a my pracujeme na projektu Otevřené nebe, Open Sky a pak je tady řada dalších otázek, jako například ve spojení s, na Rusko, to ovšem bude očekávat ještě na politické rozhodnutí, ale my jsme připraveni. Jakmile politická situace se zlepší, můžeme začít jednat a také dohodnout eh, dohodu v oblasti letecké dopravy. Dále tady byla, bylo několik otázek od pana kolegy. Doufám, že je všechny zvládnu. Jedna se týká eh, otázka vyněty a daní. Pro mě je těžké k tomu opravdu něco říct. Já doufám, že to chápete. Já jsem ještě neviděla žádný, žádnou dokumentaci. Vše je prostě to, že to někdo řekl. Eh, v novinách to bylo, někdo to takto komentoval. Já jsem se zeptala ministra, on mi se mi to také snažil vysvětlit, ale já jsem řekla, prosím, ukažte mi to, až bude hotový ten text. Čili jedinou pozici, kterou můžu eh, teď formulovat, je, že jsem to ještě neviděla na papíře a nebylo by fér, kdybych se k tomu vyjadřovala. Jistě, že budeme velice pozorně sledovat eh, vývoj, povedeme oficiální dialog s německými kolegy a stále nabízíme svou pomoc, aby bylo jisté, že nebude třeba zahajovat žádnou soudní akci. Jakožto strážci smlouvy budeme muset jednat, když to bude vyžadovat situace. Tady nám poradí právní služba. To nebude samozřejmě můj osobní názor, bude to závěr právní služby. tak nevím, jestli už jsem vyčerpala svůj čas. No, já vás musím přerušit. Jestliže budete hovořit ke všemu tak dlouze, tak eh, budete muset zůstat velmi dlouho, protože máme 25 otázek a na všechny bude třeba odpovědět. Tak jen pár slov. Já doufám, že odpovím na všechny eh, otázky, které se týkaly zelených projektů. My nám leží velice na srdci zelená agenda. A když jsem se připravovala na slyšení, tak první věc, když jsem slyšela, že jde o dopravu, tak jsem věděla, že 93% nebo 95% eh, všech energetických zdrojů jde sem a to je opravdu však, když toto zjistíte. A obrovská eh, závislost na dovozu ropy v této oblasti, jak je velice závažným faktem a tady souhlasím eh, s vaším názorem. My už na této otázce pracujeme a Doufám, že brzy vám budu moci předložit náš názor na tuto věc. Brzy po novém roce bych vám chtěla předložit názor na toto tématiku a doufám, že získáme vaši podporu. A pak ještě je tady několik otázek o vnějších nákladech. My jsme velice pro to zahrnout eh, externí náklady. My jsme pro transparentní zúčtování nákladů, pro transparentní postupy eh, vyúčtování nákladů. Máme určité eh, mm, náznaky, že se tímto způsobem postupujeme, monitorujeme různé způsoby a různé výsledky. A také doufáme, že se to stane všeobecnou praxí. Takže ano, jsme pro transparentnost otevřenost a zahrnutí vnějších nákladů do těch celkových nákladů. Paní Deli žádá o e, otázku COP15. To bych řekla, že je přímo pod odpovědností e, eh, místo předsedy Ševčoviče. Ale my jistě svůj podíl k tomu přineseme, jak už jsem vysvětlovala Budeme vás také brzy informovat po novém roce o tom, jaké na to máme názory a věříme, že na to povedeme velice užitečnou neformální diskusi, abychom dospěli ke společnému porozumění celé věci. Také bych se chtěla přímo vyjádřit k otázce tady kolegů o investorech z třetích zemí. A měla bych říci, ano, vítáme je, nechce zapojí do investování v naší infrastruktury, ovšem jak, za jakých podmínek, to ještě musíme definovat. Nejpos, nejnovější čísla jsou, že potřebujeme zhruba 700 miliard eur celkově pro modernizaci dopravy. A to je tedy důsledkem špatného postupu v minulosti. Já chápu, že asi nemůžeme vše zvládnout sami, budeme muset přizvat i další investory. Pak byly dvě otázky pan Lundgren a také, myslím, Artok. hovořili o sociálním dumpingu. Já připomenu, co jsem řekla ve svém slyšení. Sociální dumping a e, opravdu vykořišťování e, některých řidičů a neférová nekalá konkurence. Ano, to se vždycky e, odehrává na takových těch ekonomických napjatých koncích. Je to nešťastná věc neznamená to, že nemůžeme s tím nic udělat. Něco udělat asi můžeme. Musíme zajistit, že veškeré regulační rámce se opravdu respektují. Musíme je použít, prosadit. A provádění těchto předpisů je ovšem věcí všech partnerů, nejen komise, ale všech partnerů v řetězci dopravy. Je tady sdílená odpovědnost s členskými státy. Já vás tedy požádám o pomoc. Pomozte mi zajistit, že členské státy eh, se do toho opravdu zapojí. Tady bych velice potřebovala vaši eh, pomoc sama. Eh, sama nemohu nic udělat. A tady je samozřejmě nutno velice prosazovat dodržování pravidel. Ano. Ano, já se omlouvám. Ale já opravdu chci dobře odpovědět na všechny otázky. Prosím. Dobře, protože máme ještě 25 dalších otázek a další bude paní Foste. Děkuji. Bude to vždy minuta. Ano, děkuji, předsedo. Vítejte mezi námi. Jenom několik poznámek. Vy jste naznačila zájem o určité oblasti a je třeba mít soukromé investory, protože věříme, že tyto projekty jsou dobré a budou účinné. Z hlediska eh, klíčových otázek hovořila jste o růstu a zaměstnanosti a eh, komisařka pro dopravu eh, se jistě také zabývá ekologickými otázkami. Jaké jsou tedy ty hlavní zájmy? Proto se náš výbor v prvé řadě zabývá těmito tématy, ale eh, jak o tom hovořil pan Zielmeier, eh, to je to eh, financování a je to takový telefonní seznam. Já jsem z Irska a 84% je také z léta do Spojeného království, tedy jednotné nebe, Cezar. Eh, eh, to jsou témata, která eh, tu nebyla dostatečně zmíněna. Je to obrovská infrastruktura. Jistě, že další oblasti jsou důležité, ale byla bych ráda, kdybyste se o tom příště více zmínila a o aktualizovaných poznacích. Děkuji, že jste se dostali Tavila a nyní Luis de Grades Pascal. Eh, děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní komisařko. Mm, ta, samozřejmě, že to eh, vyjádření muselo tak přeletět nad všemi obacnými věcmi a proto je tady celá řada eh, podrobných otázek. Já mám otázku. Španělsko má velkou důvěru v Junckerův plán ale chápu, že také členské státy se do toho musí, abych řekl tak, namočit a také přispět. Eh, potřebujeme vyzrálé eh, projekty, které mohou začít eh, rychle fungovat a které přinesou sociálně-ekonomický dopad. To samozřejmě není úplně jednoduché. Já se chci zeptat, když jsou tady tedy konkrétní projekty, které předlo Španělsko, jak to s nimi vypadá? Eh, důležité samozřejmě je, jak k tomu také eh, přispějí členské státy a to, co přispějí členské státy, nebude započítáno do jejich deficitu. To je velice důležitý aspekt u těchto projektů. Jak se díváte tedy na ty španělské projekty? Děkuji. Peter von Dahlen. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, chtěl bych vás eh, velice přivítat a myslím, že bychom si měli příště vyhradit více času. Teď to jde velice rychle a pro vás to také není tak příjemné. Dvě eh, připomínky. Eh, říkala jste, že byste uvítala určité typy na rok 2015 další období a já bych řekl, že delší nákladní automobily, které mohou převážet větší eh, eh, náklad a potom sociální dumping a eh, férová hospodářská soutěž. O tom se teď nehovořila a prosím, aby se objevily mezi prioritami, protože jinak se tato spirála odvíjí směrem dolů a to je to, co řešíme v souvislosti s vodní dopravou. Na to byste měla myslet. Děkuji dále.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 Vítejte, paní komisařko. Já se domnívám, že můžeme skonstatovat, že jste do toho vnesla novou dynamiku, že jste tedy dobrým motorem pro oblast dopravy a to nás těší. Dvě věci. Silniční doprava. Máme tady závažné problémy bezpečnosti silničního eh, provozu, dále sociální dumping. Netýká se to jenom řidičů, ale nákladů a dále, dále problematika životního Eh, prostředí eh, ty délky přepravy a e, domníváte se a chtěla byste e, také učinit něco tímto směrem, abyste spojila veškeré toto úsilí. A má druhá připomínka. Hovořila jste o tom, že doprava je hnací silou ekonomiky, ale ta potřebuje také e, zaměstnance a v všech oblastech Evropské unie je nedostatek pracovních sil v oblasti dopravy můžete a chcete udělat nějakou iniciativu v této oblasti. Děkuji dále Kristine Revo. Merci. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste měla svou eh, přednášku a také ty první odpovědi. Eh, mám tři otázky. Eh, čtvrtý železniční balíček. Vy jste optimist když eh, říkáte, že to bude uzavřeno do léta, ale pokud eh, dopravní politika se nebude dále rozvíjet eh, do léta, co uděláte v té technické oblasti? To je otázka, kterou jsme položili již dříve vašemu předchůdci. Dále investice do dopravy a Junckerův plán. Ráda bych slyšela od vás, že chcete vyloučit Eh, účast eh, členských států eh, z té dluhové povinnosti a ráda bych viděla, kolik peněz bude použito v našem sektoru. Máte tady minimální základ, který by byl dostatečný a třetí otázku již nepoložím, protože nemám čas. Děkuji. Isabela de Monte. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla srdečně přivítat paní komisařku mezi námi. Mám několik otázek. Junckerův eh, plán a roadmap. Máte seznam eh, projektů a eh, můžete se o tom zmínit blíže, jaká máte výběrová kritéria, jak to vypadá v tom expertním výboru, jaký je harmonogram a podobně. Kabotáž, to o tom se zmínili již mnozí. Zde je nutné skutečně něco udělat a je to velmi naléhavé, protože ty negativní dopady cítíme vlastně ve všech členských státech. A proto se ptám, zda existují k tomu studie, anebo zda se něco naplánovalo, co by mělo také ukázat, jaký dopad má dnešní legislativa v této oblasti. Děkuji. Dále. Massimiliano Salini. Děkuji, dobrý den, paní komisařko, přeji vám hodně úspěchu a gratuluji k vašemu jmenování. Ještě bych měl otázku k CEF a spojení s investičním plánem předsedy Junkra. 300 miliard. To je příspěvek CEF do nového fondu. Takže vlastně již víme zhruba, jak to vypadá z 8 ze 16 miliard. 3,3 to je dobrá velká částka. A moje první úvahy by tedy byly nasměrovány na to, že ne všechny investice budou mít stejný rytmus. 3,3 vezmeme z CEFu, dáme to do fondu, pak doufáme na, také v soukromé investice a e, v krátkodobý výnos, což však není zajištěno. E, u mě to tak e, nevypadá vždycky, takže mm, na to upozorně. Děkuji, Markus Pieper. Děkuji, paní komisařko, jen stručně. Eh, hovořila jste o nárocích eh, nových projektů, eh, evropská přidaná hodnota, plánovaná zralost a výnosy. To je přesně to, co bylo popsáno také v rámci CEF. A proto se ptám, již existují výběrová řízení pro CEF? a jsou také konkrétní požadavky ze strany členských států. Jak tedy aktuální výběrová řízení spojena s novým nástrojem a jak to bude kompatibilní? Pan Marinesku. Děkuji, ne předsedo, děkuji paní komisařko za prezentaci. Chtěl bych se eh, zeptat, co se týče modifikace nařízení SEF, eh, tak tady je celá řada rozdílů. V prvé řadě jde o eh, finance. My jsme rozhodli o určité částce, která se nyní liší. A dále jsme rozhodli o určitém seznamu projektů a také o určení zaměření na železniční dopravu a vy nyní prezentujete eh, jiný seznam projektů. A já se domnívám, že by bylo třeba prezentovat všechny projekty, po kterých volají členské státy. Je třeba zajistit transparentnost, ale vy jste se zmiňovala o odlišných projektech, než jsou ty, eh, které jsou obsaženy v nařízení, na kterých jsme se dohodli. Já se tedy domnívám, že byste měla předstoupit před parlament s modifikací tohoto nařízení. Děkuji Ines Ayala Sender. Eh, děkuji a vítám vás, paní komisařko. Já bych chtěla zcela jasně vyjádřit jedno znepokojení, které se týká toho, že samozřejmě máme tady eh, všechny ty miliardy a máme tady projekty eh, a eh, v rámci programu Junckera. A já doufám, že tady nebudou žádné změny v těch nařízeních, které nám dalo tolik práce. Chtěla bych se zeptat, na věc, že to bude vyloučeno z započítání do eh, státního dluhu to, co přispějí členské státy do těchto projektů. Mohla byste to ještě prosím jednou vysvětlit, já jsem to úplně zcela nepochopila a pro nás je to klíčově důležité. A dále seznam projektů. Eh, tady je vlastně datum 27. února, kdy má být předložen celý seznam do rady. Dáváme určitý termín a eh, dáváme tedy možnost eh, do tohoto 27. Eh, února. Já se ale ptám, kdo bude posuzovat všechny ty aspekty, jak je to sociálně ekonomicky výhodné, jak to prospěje vám zaměstnanosti, pracovním místům a tak dále. Děkuji, Ivo Belet. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, sedím tady uprostřed. Dvě stručné otázky. Jedna už zazněla a týká se sociálního dumpingu. O tom již hovořili kolegové. Souhlasíte, že to musí být prioritní otázka a v souvislosti s eh, vaší kolegyní, která se zabývá sociálními záležitostmi, Margaret Tyson. A eh, víte stejně dobře jako eh, my, že všichni čekáme aby eh, byly jasné pokyny ohledně státní pomoci. Jak chcete tedy postupovat v souvislosti s eh, tí, touto tématikou, jaké je načasování? Děkuji, Angele Dajuto. Sí, grazie. Buongiorno commissaria, sono qui. Děkuji, dobrý den, paní komisařko, sedím tady. Chtěla jsem říci, že my tolik nezdílíme nadšení pro plán pana předsedy Junkra, protože nebyla předložena propracovaná taktika financování, nejsou tu žádné záruky a není to opravdu e, přesvědčivé. Tady jde o e, zmnožení financí, e, vyčkávat tedy sedm let a tematika dopravy a také priorit, mají to být socioekonomické projekty, které budou přínosné, ale jsou to projekty, u níž mnohé studie prokázaly, že eh, žádný socioekonomický přínos nepřinesou. Eh, například pro region Turín byly opravdu eh, zohledněny výsledky té studie. Děkuji, eh, paní eh, Půl. Já se těším na spolupráci v nadcházejících letech. Myslím, že stojíte před velkými výzvami. Chtěl bych vás upozornit na specifické téma, které se týká nových finančních nástrojů. Včera jsme s, diskutovali s vašimi útvary a to eh, hodnocení k ex ante eh, potenciální využívání nástroje CEF a zdá se, že tu je velice zajímavý plán, který nás, eh, doufejme, dovede k novému růstu. Ale chtěl bych se zeptat, jak můžeme zaručit, že specifické potřeby projektu povedou při využívání nových finančních nástrojů. Jinými slovy řečeno, jak se můžeme vyhnout tomu, že se z toho stane eh, závazný rámec, eh, který nakonec bude pro jednotlivé projekty příliš komplikovaný, což se někdy stává u těch eh, projektů, které se týkají toho amsterdamského přístavu. Paní Andersen, my vás velice rádi vy uvidíme ve Spojeném království a také eh, v Londýně, co děláme pro eh, dostupnou dopravu a městskou mobilitu. A chtěli bychom s vámi hovořit o bezpečnosti silničního provozu. Eh, já se domnívám, že to nepostačuje. Máme velmi mnoho úmrtí mezi pěšími. Vy se chcete zaměřit na potřeby občanů. Jak odůvodníte, že eh, bylo stanoveno eh, moratorium eh, na nařízení o dlouhých vozidlech, protože dochází k velmi mnoho případů úmrtí, zranění mezi pěšími a mezi cyklisty. Potřebujeme technická modifikace pro nákladní automobily. Labour Party, má strana se tím bez tak zabývá a nemůžeme narážet na eh, zájmy některých eh, výrobců, kteří nemají zájmy lidí na srdci. Děkuji, eh, paní předsedkyně a pane předsedo. Chci mezi námi velice přivítat paní komisařku. A e, máme e, dvě otázky. První otázka se týká kabotáže. E, Polsko má 25 kapotáže po celé Evropě. A co se týče nekalé hospodářské soutěže a sociálního dumpingu. Nizozemsko, Francie a Belgie přichází s touto tématikou a chtějí eh, to zakázat. Francie usiluje o eh, další nařízení, eh, co se tedy týče dalších nařízení v sociální oblasti. Je tu nějaká potřeba? A potom mám ještě další otázku. Co si myslíte o nedáv? právních předpisech, které se týkají pracovní doby a doby odpočinku řidičů nákladních automobilů. Francie a Belgie přijali nedávno tyto předpisy. A ještě poslední otázku. Propojení Evropy eh, to není možné. Ostatní by se už nedostali ke slovu. Claudia má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní komisařko a doufám, že během vašeho mandátu eh, eh, budeme mít eh, dobré vztahy. Přála bych si, a to proto, že vidíme, že jste velmi silná žena. Očekáváme tedy, že se budete snažit eh, pro stanovení priorit investice do dopravy. V dopravě se generuje mnoho pracovních příležitostí a eh, doufám, že prosadíte eh, dopravu jako prioritní v Junkrově plánu a doufám, že to také bude v východní Evropě. Jistě se budete tedy eh, eh, také věnovat eh, této oblasti. Já jsem z Rumunska, takže i zde je nezbytné pro, zajistit dobré propojení s periferními oblastmi, které jsou velmi zajímavé a krásné, ale nemají dostatečné propojení. Děkuji vám, Claudia Schmidt. Děkuji, paní komisařko. Vy jste na svém slyšení řekla, že nebudete se snažit o revizi Bílé knihy. Jste ještě stále tohoto názoru. A potom pohraniční letiště, která jsou v obtížné situaci, na, závisí na tom, že sousední země jim poskytne možnost eh, průletu v zdušného prostoru. Jak jak se budete snažit o zlepšení jejich prekérní situaci. Moje třetí otázka se netýká eh, německého mítného, ale se píše eh, ohledně harmonizace evropských mítných systémů. Massimo Paulucci. Děkuji, paní komisařko. Já bych chtěl trvat na odpovědi na tu otázku, kterou eh, již položili ostatní, a sice ohledně městské mobility. Eh, nesmíme toto podceňovat následujících letech bude ještě více obyvatel v aglomeracích a existují velké projekty, které je nutné zvládnout, přednášejí velké výzvy. Eh, ITS, eh, boj proti znečištění ovzduší, klimatické změny. Myslím si, že se nezačíná dělat eh, nic s tím, co by se mělo udělat. Existují velké přehraniční projekty a také tedy aglomerace a městské oblasti. To by mělo být prioritní. Nepodaří se to, pokud Juncker nebude stát pevnýma nohama na zemi. Děkuji. Jill Seymour. Welcome, Commissioner. Vítám vás, paní komisařko, a chtěl bych se zeptat, zda jste se zabývala financováním nové silniční infrastruktury ve Spojeném království. Pokud ano, bude to součástí eh, budoucích evropských eh, plánů eh, s poplatnění pro občany tady jsou důležitější podniky a přepravci. Eh, také jste nehovořila o financování, jenom o eh, projektech, eh, jak tedy přistupujete k prostředkům z daní, daňových poplatníků. Dále Jans Nielsen. Vítejte mezi námi, paní komisařko. Já eh, velice vítám, že nás eh, zvete k cestám do členských států. To je velice dobré. Můžeme se vzájemně podporovat a přesvědčovat vlády, aby investovali do infrastruktury. Ale mám eh, jeden návrh. Sociální dumping rozhodně není okrajovým tématem. To je velice důležité pro malé a střední podniky, protože eh, zažívají každý den dopady eh, nekalé hospodářské soutěže. A I ministři dopravy by se měli zabývat, abychom skoncovali se sociálním dumpingem. Ale vy také, Dieter Koch, děkuji paní komisařko, velice děkuji a přeji hodně hodně úspěchů ve vaší obtížné práci. Hovořila jste o vytvoření eh, sítě rychlého eh, dobíjení, eh, ale existují tu různé přípojky. Je to důležité pro vás a potom zabezpečení nákladu, nákladních automobilů a dále se plánuje přepracování i směrnice řidičkých, řidičských oprávnění. Děkuji. Děkuji, Pane předsedo, eh, nejprve chci velice přivítat paní komisařku a položit dvě stručné otázky. První otázka, eh, co je důležité práce na infrastruktuře eh, ve východní Evropě kolem Středozemního moře, a nebo druhá otázka, jak to vypadá s financováním. Neměli bychom spíše podpořit snižování eh, národního financování infrastruktury, zejména eh, těch zemí, které eh, mají finanční problémy. A teď položím poslední otázku a pokusím se to sednout. Říkala jste, že se nemůžete vyjádřit k německému mítu, ale zásada jste pro zavedení etikety. Někteří jezdí hodně, někteří málo. Je to sociální, nesociální, ekologické, neekologické ekologické A za druhé, když bude zavedeno mítné pro nákladní automobily a současně se v Německu eh, sníží daň z motorových vozidel, je to diskriminace. Komise se tak eh, vyjádřila, když to chtěl zavést ministr eh, Zimmerman, tak se vyjádřili i v roce 2004. Platí tento princip eh, nadále, to musíte říci, i když neznáte konkrétní plán. Eh, dále pracovní příležitosti. Jak můžete Německo donutit, aby eh, tu trať eh, eh, do eh, Vroclavy, kde chybí 5 milionů, dobudovala a má to smysl, aby 20 let se vrtal tunel pod Alpami. Je to vytváření pracovních příležitostí. Chcete vytvořit druhý tunel nebo chcete raději sanovat stávající silniční síť anebo ty úseky, které byly válkou zničeny. Ty mají evropskou přidanou přidanou hodnotu eh, eh, spíše tato oblast nebo nové projekty? Slyšela jste velmi mnoho otázek a teď jsme zvědaví na vaše odpovědi. I think I will have to come. Já myslím, že eh, se budu muset s těmto všem věcem vrátit ještě i zítra, protože je tady opravdu velké množství otázek a velmi málo času na odpovědi. Já se pokusím to rychle projít. Jenom tady se skonzultuji. No, říkají mi, že mám 10 minut. No, pokusím se možná k tomu ještě pár minut přidat, ale pokusím se to probrat rychle. Doufám, že aspoň eh, budete natolik spokojení, že mě pozvete znovu. Tak nejdříve těch 300 miliard. Mnoho otázek se točilo kolem toho. Tady řeknu rovnou, že já jsem vždy eh, platila eh, všechny daně, takže mám velký respekt eh, k daním od daňových poplatníků. Já se také ovšem mám na mysli ty soukromé peníze, které někde jsou k dispozici, nejsou využity a mohou být použity pro investice. Právě tyto peníze bychom chtěli využít a to je to jádrové motivování celé té sumy 315 miliard eur. Ano, prostě všechny věci se stanou, když k tomu uzraje čas. A mm, někdy lidé nemají dost odvahy navrhnout určité věci a udělat ten rozhodující krok. To je velice inovační e, pro Evropu. Myslím, že je to velmi odvážný krok, ale je absolutně nutný, aby e, se podpořil růst v Evropě. Nenašli jsme žádný lepší mechanismus Stále hledáme mechanismy, ale potřebujeme růst, jinak prostě budeme jako stará dáma, která sedí v houpacím křesle a čeká, až jí někdo přinese čaj. A já tak si nepředstavuju Evropu. Snažím se udělat všechno pro to, aby Evropa rostla, aby inovovala, aby byla velkým přínoscem ke globální ekonomice. Tak teď velice stručně některé důležité otázky které zazněly v diskusi. Pan Foss? Nebo paní Foster, pardon, eh, o letectví. Tak eh, asi jste již slyšeli, že letectví nikdy nemělo strategický dokument o eh, evropské úrovni a my toto přineseme o otázce zátěže. Doufáme, že to bude příští rok doděláné. Rozhodně na tom budeme pracovat a žádáme vás o příspěvek. Strategický dokument o letectví na evropské úrovni. To je velice důležité. Než začneme bojovat o všechny ty další dodatečné body, kde budeme chtít podporovat letecký eh, sektor, aby byl globálně vzato konkurenceschopný. Já vám musím říci, že Eh, mezi těmi různými partnery a skupinami partnerů. Velká skupina partnerů bylo právě z, leteckého, z letecké dopravy, se kterými jsem se eh, teď setkala. Takže tolik k letectví. Další bod. Pan Van Dalen. Eko kombis. No, doufám, že bude dobrá dohoda mezi radou a parlamentem ještě za italského předsednictví, protože vím, že to je složitá otázka. Ano, komise je připravena usnadnit dohodu. A chceme, aby, opravdu chceme, aby došlo k dohodě. Čtvrtý železniční balíček. Já věřím, že rada pokročí. Vím, že tady stále ještě jsou problémy. Já nechci, aby se znovu probírala celá technická oblast, ale chceme opravdu, aby ty věci e, klaply. Asi nedovedu říct dostatečně silně, jak důležité je, aby pilíř politický a pilíř technický úspěšně e, se shodly. Eh, ta technologie, nejsem zrovna inženýr, ale technologie je k dispozici, jestliže neexistuje podnikatelský plán, tak eh, ten technický pilíř sám o sobě nestačí. Já budu věnovat veškeré úsilí, které bude zapotřebí, aby tyto dvě věci fungovaly. Ale co se stane, když to fungovat nebude? No, tak prostě budou potřeba nějaké úpravy, ale já myslím, že uděláme vše pro to, co je nutné, aby ten balíček prošel. To je vše, co k tomu mohu říci. Otázka CEF. Komise bude i nadále eh, hnát věci vpřed. Výběr projektů v rámci této, tohoto nástroje. A já myslím, že není zapotřebí to revidovat, aspoň ne v této fázi. Prostě život jde tak, jak jde. Transparentním způsobem budeme s vámi komunikovat. Uvidíme, co přinese budoucnost, ale v této fázi myslím, že není zapotřebí žádné eh, změny, žádného přeskumu. A ještě jednou chci zdůraznit, eh, nic nebude eh, odňato samo o sobě. Potřebujeme financování z ambicioznějšího finančního zdroje a také jsou tady některé eh, riskantní projekty, které by normálně financovány nebyly, tak nyní eh, budou moci být financovány z tohoto nového plánu. Ale jak víte, v dubnu bude ta výzva a nic to neohrozí z toho, co eh, je obsaženo v CEF. A doufám, že některé vaše obavy se tímto rozptýlí. A jak jsem řekla, otevřený, transparentní dialog s vámi povedeme. Nic nebudeme před vámi skrývat. A jestliže máte pocit, že něco není jasné nebo že něco se vám skrývá, prosím, kontaktujte mě. Mám tady kolegu, který opravdu se maximálně eh, bude zasazovat o dobrou koordinaci vztahu s parlamentem. Kdybyste měli sebe menší pocit, že všechno není dostatečně vyjasněno, kontaktujte ho. A řada otázek se eh, týkala dalšího balíčku, jak bylo správně řeklo, je tady 3,5 eh, miliard, které jsou již určeny na tento nový finanční mechanismus, ale to je pouze mechanismus fákového efektu, eh, který mm, je využit a jak jsem řekla, ano, já jsem velmi ráda, že máme takové projekty, které potenciálně mohou dát ten mm, poměr 1 ku 15 a když zjistíme, že tady není žádný projekt, do kterého by investoři chtěli investovat, no tak pak um, to také něco vypovídá. Ale projekty jsou, některé projekty jsou a pro ty budou granty a já doufám, že budeme mít také projekty, které uh, budou zajímavé i pro trh, uh, které vzbudí nadšení mezi podnikateli fond soudržnosti, jak už jsem řekla, toho se to vůbec nedotýká. Bude tady také financování pro řadu projektů. Vyloučení e, z deficitu členského státu. To není zrovna můj obor, ale v příštích týdnech to bude podrobně vysvětleno ze, strana, ze strany pana Dombrovského a Jistě bude oficiální prohlášení a já pak velmi ráda přijdu, jakmile to bude jasně zveřejněno a dále si o tom s vámi eh, promluvím. Další otázka. Eh, státní podpora pro přístavy. K tomu mohu říci, že potřebujeme eh, pravidla transparentnosti u návrhu pro přístavy to nejen pomůže eh, kontrolovat státní podpory, ale také to bude stimulovat mnohem lepší využití veřejných finančních prostředků. To je můj názor a věřím, že transparentnost může vyřešit mnoho problémů. Pak máme také otázku bezpečnost na silnicích. Ano, to je vždy velmi důležitá otázka. Je to trvale platná otázka. Během eh, období, eh, kdy já budu jako komisařka pro dopravu, tak eh, chceme Eh, řešit eh, velice mm, jasně otázku bezpečnosti eh, chodců a cyklistů. Já vám teď nemohu říct si úplně přesně, co, to, co přesně to bude obnášet, ale rozhodně tomu chceme věnovat zvláštní pozornost. <clears throat> Asi to nebude nový, no, nová bílá kniha, ale budeme rozhodně této věci věnovat pozornost. Přineseme tam určité úpravy ve způsobu, jak přistupovat k této otázce. Já doufám, že s tím budete spokojeni, ale nebude to v roce 2015. Máme nicméně plány věnovat tomu určité časové období eh, ve spojitosti se eh, všemi aspekty bezpečnosti chodců a cyklistů. A teď pan Kramer a jeho otázka. Teď si musím ještě připomenout, na co jste se zeptal. Ne, ne, protože to psal můj kolega, takže musím přečíst jeho poznámky. Nemůžu to přečíst. Uh, no, doufám, že jsem tomu uh, rozuměla správně, pokud ne, tak mě opravte. Otázka plateb za um, hmotnost a ujetou dálku a také samozřejmě princip, že uh, platí ten, kdo znečišťuje, to samozřejmě sebou nese i tu otázku ujeté vzdálenosti. Ano, my přemýšlíme o, také o euro vynětě. Euro vyněta. Pro vozidla. Protože zkušenost s nákladními vozy byla velmi pozitivní. A vidíme, že jsou tady určité výzvy, že eh, by to mohlo být eh, také Eh, využito v této oblasti eurovinety. Ještě nic nemáme připravené, nic ještě není na cestě, ale eh, někteří, některé skupiny, některé členské státy nás podporují, abychom uvažovali tímto směrem. A pokud rozumím správně, eh, vy jste se ptal německy, vy byste tedy chtěl, abych já rovnou teď řekla, co si myslím o německém přístupu. Můžete to zopakovat? Yeah, because in Germany... Protože v Německu v roce 1992 vláda chtěla zavést pro nákladní automobily eh, mítné a snížit daň, ale to bylo zakázáno. To tež se stalo v roce 2004. Platí tato eh, zásada do dneška, nebo chcete to změnit? Again, Mr. Kramer, uh, you might not Opět asi nebudete zrovna spokojen, pane eh, Kramere, s tím, co řeknu, ale já mám opravdu pocit, že musím eh, naléhavě eh, obhajovat základní zásady Evropské smlouvy a já nejsem právničkou. Pokud se někdo bude snažit do eh, smlouvy dát velmi mnoho eh, stávajících zajímavých smluv. Musím to konsultovat s právníky. Ale dokud neuvidíme ten text, jak je snaha to vyřešit, v každém případě nesmí být diskriminační, nesmí diskriminační diskriminovat zahraniční eh, řidiče. Já tedy doufám, že se to v Německu podaří eh, nějak vyřešit, aby nebyl nikdo eh, diskriminován, ale nesmí to být proti evropským eh, smlouvám. Musím se s tím nejdřív seznámit. Já jsem už říkala, eh, slyšela jsem tolik různých eh, výkladů a verzí německého návrhu, tak nevím, dokud to nebudu mít na stole. Ano, já vám velice děkuji. Děkujeme eh, za vaši prezentaci, za odpovědi. Budeme se eh, těšit, že vás v budoucnu zase pozveme a děkujeme, že jste to přislíbila. Děkuji vám bylo mi velkým potěšením a opravdu bych chtěla zopakovat, eh, přeji si, abychom investovali své znalosti, energii a také čas, který máme do dobrých návrhů, které eh, mohou být přijaty, abychom tedy nestráceli energii a čas eh, zbytečně. Děkuji vám. So, we will continue. Takže budeme pokračovat. I would like to ask you to sit down, please. Usaďte se, prosím. Pokud chcete pokračovat v diskusi, pokračujte mimo sál. So, jetzt möchte ich... Takže nyní vás ještě jednou prosím, abyste zaujali místa anebo opustili sál. Budeme pokračovat v jednání. A sice vystoupení Evropské komise ohledně implementace inteligentních dopravních systémů. Dávám slovo paní Kopčinské z DG Move na 10 až 15 minut. Vy jste tady byla již včera, takže jste známou osobou. Prosím. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám dobrý den. Ano, zúčastnila jsem se i dnes dopoledne a poslouchala jsem při vaší diskuzi s paní komisařkou a e, vyhradili jste si, myslím, otázky k inteligentním dopravním systémům a já doufám, na mou část a já doufám, že je zodpovíme. Pokusím se dodržet 15 minut. Nejprve bych chtěla poděkovat za příležitost, že vám mohu prezentovat tento eh, balíček o provádění akčního plánu eh, k eh, inteligentním dopravním systémům. Vstoupil v platnost v roce 2008 a byl přijat společně s návrhem směrnice a zahrnoval šest priorit, včetně tak prioritních oblastí směrnice, respektuje legislativní proces. Hlavní zaměření akčního plána bylo pomoci zajistit kompatibilitu a interoperabilitu systému ITS, abychom usnadnili kontinuitu ITS služeb a to eh, soustředěně eh, na evropské úrovni. Bylo to velice důležité, protože vzhledem k vývoji ITS jsme zaznamenali různý rozdíl v částech EU. Některé části se rozvíjely velice dobře a rychle, ale byly tu i části Evropy, které pokulhávaly eh, vzhledem k rozvoji ITS. Směrnice o ITS vstoupila v platnost v srpnu 2010 a byl to opravdu dobrý příklad velmi rychlé a konstruktivní činnosti na obou stranách stranách eh, normotvůrců. Rada i parlament zajistili rychlé přijetí a získali jsme tak dobrý eh, nástroj, eh, abychom pokročili v oblasti ITS cíle. Směrnice byly urychlit využívání a uplatňování ITS na silnicích, ale i ve spojení s dalšími druhy dopravy interoperabilita a propojenost v celé Evropě byla důležitá. Důležité prvky této směrnice, eh, pokud se nemýlím, byla to první nebo druhá směrnice, která využívala eh, nového nástroje aktů v přenesené pravomoci a to komisi umožnilo přijmout eh, tyto akty pro usnadnění uplatňování ITS, delegování pravomoci trvá eh, sedm let na Evropskou komisi, tedy do roku 2017. Já prezentuji zprávu a ta se týká balíčku zpráv ohledně uplatňování této eh, směrnice eh, o ITS a přenesených aktů. Je to pracovní dokument zpráva o eh, pokroku akčního plánu k ITS a v neposlední řadě je velice zajímavý pracovní dokument, který umožnil předložit analýzu o pokroku v členských státech na základě zprávy, kterou členské státy předkládají komisi podle článku 17 příslušné směrnice. Nejprve několik eh, slov o eh, provádění akčního plánu ITS a potom se vrátím o právě o pokroku ITS. Co se týče akčního plánu, tak je to eh, velice podrobný popis toho, co se odehrálo v oblasti ITS co se týče 24 akcí v šesti prioritních oblastech. A také se zabývá tím, jak se změnilo povědomí o existenci ITS, kolik inteligentních dopravních systémů se stalo hlavními prvky dopravní politiky v celé EU. A stále i tu zbývá ještě několik otázek. A my se domníváme, že je třeba je dále řešit. Je to nutnost otevřít přístup e, k údajům o multimodálních dopravních e, údajích a dále Eh, kooperativní systémy a absolutní nutnost zajistit financování eh, ITS je třeba sledovat propojení CEF a horizontu 2020 z hlediska využití prostředků pro ITS. Co se týče zprávy o směrnici, eh, ta chtěla e, provést analýzu, jak funguje tato směrnice, jakého pokroku se podařilo dosáhnout a co je třeba ještě učinit. E, velice upřímně byl to velmi komplikovaný nástroj, protože i v okamžiku, když jsme navrhli tuto směrnici, věděli jsme, že se dotýkáme e, velice citlivého citlivé oblasti z hlediska technologie. A ten vývoj byl dramatický a proto jsme e, usoudili, že nejlepším přístupem nebo jediným přístupem je cesta aktů v přenesené e, pravomoci, protože to oblast, která se velice rychle mění. A s tímto typem nástroje jsme získali velice dobrý nástroj, abychom mohli spolupracovat s experty z členských států i se soukromým odvětvím. A já bych chtěla připomenout, že směrnice o ITS eh, nenařizuje eh, uplatňování ITS, ale cestou aktů v přenesené pravomoci zajišťuje informace, které je nutné poskytovat když eh, eh, bude uplatňován systém ITS. Chtěla bych se zmínit o situaci, která byla v některých členských státech eh, vzhledem k míře uplatňování systému akty přenesené pravomoci a také na základě diskuzí se soukromým sektorem se ukázaly být účinným nástrojem, abychom v dohodnutých oblastech předložili specifikace, abychom postupovali tak, abychom rozdělili eh, specifikace, protože funkcionalita by měla být sdílena na místo toho, aby komise eh, pracovala izolovaně od eh, skutečného světa. Také se domníváme, že to umožnilo velice vyvážený přístup. Jak jsem již říkala, eh, není tu povinnost uplatňovat ITS, ale je třeba spíše vytvořit rámec pro služby ITS. Veškeré prioritní akce, které byly uvedeny ve směrnice, eh, umožňují vydání společných organizačních specifikací, které eh, členské státy podporují a hlavním cílem byla inovace a digitalizace dopravy. Vydali jsme specifikace pro eh, informační eh, eh, služby pro bezpečné a parkovací místa pro náklad nákladní vozidla, dále máme specifikace pro e-call a chtěla bych zdůraznit, že specificky pro e-call Evropský parlament eh, podporoval eh, eh, uplatnění tohoto tísňového systému v celé Evropě a rozhodnutí Rady a parlament vyslovili pro aktualizaci na národní eh, úrovni a také pro řešení legislativy. Chtěla bych eh, poděkovat zejména paní Sehnalové pro, za práci v této oblasti a blahopřejeme vám k vašim výsledkům. V neposlední řadě eh, informace o dopravě v reálném čase s radostí vám mohu sdělit, že toto téma bylo řešeno v říjnu. Aktiv přenesené pravomoci, které zajišťují specifikace informace o dopravě v reálném čase. Komise eh, tuto činnost dokončila a doufáme, že budou přijaty v nadcházejících týdnech. Budou rozeslány parlamentu i radě. Možná jednu připomínku eh, k jedné oblasti, kterou jsme se nezabývaly, a to byly rezervační služby pro bezpečná chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla eh, v eh, legislativním procesu, ale diskutovali jsme o tom jak s členskými státy, tak i se zástupci průmyslu a také jsme měli výměnu názorů a e, poskytli jsme informace vašemu výboru TRAN a e, momentálně opravdu není žádná možnost zabývat se touto specifickou oblastí proto jsme se rozhodli to pozastavit. Neznamená to, že se k tomu už nevrátíme. Jakmile e, budeme mít z členských států i z ze zástup, od zástupců průmyslu jiné možnosti, že situace na trhu umožňuje vytvořit takovýto rezervační systém a závěrem, na čem ještě pracujeme. V prvé řadě multimodální informační služby, to je jedna z těch prioritních oblastí, která představuje velké nároky, protože je to eh, velká rozmanitost údajů a zahrne také eh, nejrůznější aktéry. Zahájili jsme eh, činnosti na specifikacích minulý týden, spolupracujeme s experty členských států, za eh, přítomnosti z kolegů ze sekretariátu pro dopravu. Eh, eh, začali jsme se zabývat definicemi a potřebami uživatelů a chceme řešit zejména multimodální údaje od dopravě, eh, zejména soft mounts jako eh, eh, cyklistické sítě a nové možnosti jako car sharing. Je to velice dobrý příklad situace, kdy se snažíme využívat relativně stabilního legislativního rámce směrnice TS cestou aktů přenesené pravomoci, abychom e, řešili situaci, když se objevují e, nové technologické možnosti, nové možnosti mobility e, rok co rok se objevují takovéto nové možnosti a my velice doufáme, že tyto aktiv přenesené pravomoci umožní lépe využívat do dopravních eh, kapacit eh, ve všech oblastech. A to nebyla jedna z prioritních oblastí v směrnici, ale jedna z těch 24 eh, akční, akcí obsažených v akčním plánu. A, a, a, průmysl nás velice podpořil, i členské státy v oblasti tématu kooperační systémy co se týče komunikace mezi infrastrukturou a vozidly, protože eh, před šesti lety, když jsme přišli s eh, směrnicí, s akčním plánem, tak eh, to, se to pohybovalo ještě eh, někde v dálce. Byly to dlouhodobé projekty, ale nyní v listopadu jsme vydali akční plán. Je to velká možnost pro zainteresované strany eh, z průmyslu členských států a my bychom chtěli přinést takovou cestovní mapu nebo strategii, co je třeba učinit v Evropě z hlediska eh, uplatňování CITS. V některých členských státech již probíhají pilotní programy. Většina eh, členských států zkoumá, co je třeba učinit, eh, aby eh, infrastruktura byla inteligentnější, podpořila komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, jak by bylo možné zlepšit infrastrukturu sítí a také propojit vozidla a lépe e, e, vyu, zajistit jejich využití. Mnohdy e, lidé zůstávají u jednoho modu, protože nevědí, že mohou způsob dopravy změnit. Je tedy třeba propojit nejenom ty druhy s infrastrukturou, ale e, poskytnout informace užitelům, cestujícím i řidičům ve zprávě. Také e, naleznete vyhodnocení eh, potřebných finančních zdrojů. Bohužel, protože ty eh, specifikace jsou relativně nedávného data, eh, nemohli jsme si ještě utvořit ucelený obrázek o tom, jaký jaké finanční dopady bude mít rozsáhlé uplatňování systému. Také v souvislosti s nástrojem CEF víte, že inteligentní dopravní systémy patří k horizontálním cílům a horizont 2020 eh, bude působit spolu se specifikacemi. Poslední konstatace v mé zprávě, ve zprávě také e, sledujeme omezení té směrnice. Jde zejména o skutečnost, že ITS, i když e, původně e, se týkal zejména silniční dopravy, se dotýká i horizontálních otázek, které je třeba řešit. Jistě se to týká eh, k přístupu a dostupnosti dopravních údajů. V souvislosti se směrnicí jsme vždy říkali, že otázka ochrany údajů eh, se musí brát velice vážně a tak jsme k tomu také přistupovali při vypracovávání všech specifikací. Také se zabýváme tím, co je třeba učinit, abychom eh, Eh, podpořili intermodální systémy. Eh, začátkem roku k tomu byl vydán příslušný dokument a ve zprávě jsme také naznačili, protože v roce 2017 eh, plyne ta lhůta, zahájíme posouzení dopadů a budeme zkoumat otázku eventuálního přeskumu směrnice a potom možná předložíme nový návrh e, revize směrnice e, v roce 2016, ale nejprve je třeba zahájit e, posouzení dopadů, takže v této fázi by bylo předčasné o tom hovořit. Děkuji. Wim van de Kamp. Kolega van den Kamp. Pane předsedo, já předpokládám, že jste naplánoval eh, otázky a poznámky k zprávě. Ano. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat eh, za to, že nyní eh, jsme jasně slyšeli návrh komise. EPP má velkou důvěru v ITS. My v tom vidíme dobrou budoucnost. Je to chytré, inovativní a Evropě to pomůže dál. To znamená, že budoucnost Evropy bude podporována těmito eh, ITS ale viditelnost těch projektů není dostatečně Eh, velká. Možná se nedívám na ty správné webové stránky, nečtu správné publikace, ale možná, že by ehm, tato dáma také mohla hovořit, eh, pohovořit o viditelnosti těchto projektů a o pokroku. Eh, další otázka. Nejsme příliš pomalí celkově. Já se dívám na vývoj v Číně, v Indii, kde se postupuje velmi rychle. Je tam spousta projektů, nové projekty, nová propojení. A někdy si říkám, no u nás v Evropě se rozhoduje tak pomalu a poněkud pokulháváme za těmito zeměmi. Otázka ke Galileu. Jak to vypadá? Eh, ohledně propojení ITS, tedy těchto projektů a Galilem. Další otázka ohledně známé eh, otázky Google. Google je velmi rychlý, jsou zapojeni do všeho a minulý týden jsme přijali usnesení ohledně Google, takže bych se rád zeptěl, zda eh, máte nějaký názor eh, o Google a ITS, tedy v souvislosti s ochranou eh, osobních údajů, když o tom jste se již zmínila. Dále evropské mítné systémy. Před několika týdny jsme navštívili eh, špeditéra eh, v Holandsku eh, kde v těch nákladních automobilech je pět krabiček na snímání mítného. Tady vidím, že ten technický vývoj je přece jenom rychlejší. E, také ohledně pojištění, ručení a podobně. Zdá se, že technika je bržděna legislativním pomalým postupem. Děkuji, Ismail. Z mé strany bych chtěl nejdříve poděkovat za prezentaci této zprávy o provádění ITS a Toto shrnutí. bylo, myslím, dost bohaté, mnohé znělo hezky, ale já bych měl jednu otázku. Při přípravě zprávy o provádění jsem zjistil, že rezervační a informační systémy pro bezpečná parkoviště nákladních automobilů. Ve zprávě je řečeno, že v budoucnosti není nutné učinit nic, ale já se domnívám, že v této oblasti máme právě velikou potřebu něco udělat, protože eh, především v transitních zemích EU již není žádné místo. A když se podívám na Německo a dálnice, také vidím, že eh, nákladní automobily jsou eh, za zaparkovány téměř na těch pomalých eh, pruzích dálnice a proto se domnívám, že je velmi důležité, aby další rozvoj a realizace eh, ITS se zlepšilo. Proč si komise myslí, že v nejbližší budoucnosti není potřeba učinit nic v této oblasti? To je věc, které jsem si všiml v této zprávě. Ještě Gesine Meissner. Budu mluvit anglicky. Jistě. Jistě jde o zrychlení procesu provádění těch myšlenek. Ano, to je nezbytné a my vás podpoříme. Řekla jste, že části Evropy už postupují velmi rychle v této oblasti. Ano, to víme. A jednoduchá otázka. Eh, potřebujete tady v této věci naši podporu? Druhá věc, akty v přenesené eh, pravomoci. Eh, máme už první akt přenesené pravomoci na stole, protože my můžeme podpořit jenom to, co už je na stole. A další důležitá otázka pro nás, liberály, ochrana údajů. Aktualizujete tyto věci? Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za přednesení závěru. Já bych měl strategickou otázku v této souvislosti. Vidíme eh, z toho, co jste řekla, že využívání ITS v sektoru dopravy představuje určité procento, jak v dopravě, tak ve službách. A, a důležitý je jednotný trh. Při setkání s komisařem Ševkovičem jsem viděl, že toto není uváděno jako jeden ze základních prvků digitálního jednotného trhu. A proto se chci zeptat, zda tento plán ITS je zahrnut v digitálním jednotném trhu a vidím, že je e, nutné toto nalézt jak v návrzích nařízení, ale také ve finanční oblasti. K tomu jeden příklad. V interkonekce pro Evropu. Eh, existují zvláštní obálky na jednotlivá témata doprava, digitální oblast a energetika. Eh, skutečně, jak jste se zmínila, jsou zde eh, priority a myslím, že je lepší, když se propojí dvě kapitola, tak získáte více prostředků. A jak se toto promítne jak v dopravě nebo v digitálním sektoru. Je zde tedy určitá možnost navýšit prostředku a dále propojení ITS do digitálního jednotného trhu. Eh, víme, že to je téma velmi důležité také pro rozvoj infrastruktury a rozvoj služeb v oblasti dopravy eh, co to může přinést pro dopravu, pro investice v dopravě, když bychom to zahrnuli do digitálního trhu. Eh, otázka například Google, to je otázka digitální environmentálních aspektů, ale také dopravních aspektů. Já se domnívám, že sektor dopravy má určitou samostatnou politiku eh, v souvislosti s ITS, ale co se týče digitální politiky, eh, tak to není dostatečně zdůrazněné v evropských eh, orgánech. Nehovořil o tom ani pan komisař, ani vy. Eh, a jde mi tedy o to propojení. Doprava je tedy oblast zcela eh, odloučená, oddělená od digitálního trhu, anebo je to zapojeno do digitálního jednotného trhu. Děkuji, kolega Kuhn. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za tuto zprávu o směrnici a jejím provádění. Nyní se eh, o tom debatuje na politické úrovni. To, co zástupkyně komise řekla, znělo formálně a abstraktně. My však v mnoha oblastech ekonomiky a jednotného trhu v Evropě vidíme že je zde nízká kompatibilita. Je to všechno sešívané z jednotlivých částí. Když se podíváme na kompatibilitu mezi jednotlivými systémy v průmyslu, tak je to také sešívané z jednotlivých kousků. A dnes jsme hovořili o eurovinětě. Eh, říkalo se, že eh, uživatel platí eh, za použití silnic nebo jiných druhů dopravy. I to je málo kompatibilní. Teď se hádáme o čtvrtém železničním balíčku a těch technických aspektech signálních zařízení, proudových systémů a tak dále, jak zvládne ETMS eh, e a podobně. A nyní zase máme podobně obtížnou situaci eh, ITS, takže inteligentní dopravní systémy. Eh, technicky jsme schopni v mnoha zemích leco se realizovat a já si vzpomínám velmi dobře na slyšení ohledně mítných systémů v Evropě, kdy experti seděli vepředu a chtěli nás přesvědčit, že pouze jejich systém, ať již tedy eh, francouzský, italský nebo německý, je ten jediný, který se dá realizovat dobře, který je inteligentní a tak dále. Takže to je ten veliký problém v Evropě Eh, se kterým jsme konfrontováni a my se tím problémem musíme eh, s ním bojovat. Také díky investičním programům, které jsou navrhovány. Máme více jak 8 miliard euro, který, eh, které jsme investovali. Dominik byl vystřelen z francouzské Guajany na oběhový systém a máme tedy kompletně Eh, pokrytou Evropu. Můžeme zemědělcům říci, co mají pěstovat a můžeme sledovat každého jednotlivce, eh, ať již to je tedy v souladu s ochranou osobních údajů nebo ne. Takže komise by měla se domluvit také s expertními skupinami členských států a měla by říci, proč bychom neměli založit jednu skupinu z velkých systémů a také eh, nositelů jako Alstom, Siemens, Bombardě a tak dále. Ti bychom, ty bychom měli propojit. Dobrým eh, příkladem je Airbus. Eh, proti americkému Boeingu bychom nikdy se neprosadili, kdybychom nepostupovali společně v Airbusu. Takže to je pozitivní příklad Evropy. A tady bychom měli začít eh, také v dopravě tedy jiného typu. Měli bychom tam stanovit něco společného, společný základ, aby ty systémy byly kompatibilní. Hovoříme o klimatických eh, změnách a dnes tady nemáme nemáme tolik řečníků, takže mi dovolte, pane předsedo, abych eh, se vyjádřil trochu déle. Hovoříme o klimatickém samitu v Limě a přitom nejvíce emisí CO2 vzniká v dopravních eh, kongescích eh, v městech, když automobilista hledá parkoviště a tak dále. Čili tady bychom to měli eh, začít a to by mělo být kompatibilně. Eh, paní komisařce bychom to mohli také ještě krátce říci. To je téma, které musíme vyřešit a jenom tak budeme konkurenceschopní. Děkuji vám za čas, který jste mi věnovali eh, velmi jste nás tímto pobavil. Eh, co jste všechno řekl. No, musel jsem se toho konečně jednou zbavit, eh, protože neustále máme ty partikulární diskuze. Ano, děkuji. Pane předsedo, děkuji také zástupkyni komise za skvělou prezentaci. Mým problémem je něco to, co podobného, jako řekl můj předřečník. To znamená, že eh, v oblasti ITS je Evropa eh, trošku pomalá. Je dobré, že si uvědomujeme naše znalosti v automobilovém průmyslu, v infrastruktuře a podobně. Ale přesto přeze všecko je velký velký objem podniků, eh, které své nové nápody realizují jinde, v USA, v Číně, v jiných azijských zemích, ale nikoli v Evropě. A nyní je zde nápad komise lépe regulovat trh. Domníváte se, že určité legislativní překážky by měly být prostě zrušeny, aby podniky inovovaly v Evropě, aby prováděli své testy v Evropě. Máte eh, znalosti o eh, tom, které legislativní akty tomu brání? Dále v oblasti ITS eh, jak to vypadá ve srovnání s Čínou, Indií a jinými zeměmi? Děkuji. Dieter Koch. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na zástupkyni komise. Já bych chtěl znát souvislost mezi ITS a elektronickým přeshraničním uh, prodejem jízdenek. Máte na to specifikace, pracuje se na tom, nebo to už je skoro hotové? Děkuji. Eh, Olga Sehnalová. Pane předsedo, a já bych také samozřejmě chtěla poděkovat za prezentaci a chtěla bych také poděkovat za to, že jste v ní zmínili e-call. Eh, já bych chtěla říct eh, poznámku k té rychlosti. Eh, práce na e-callu je tříletá velmi intenzivní práce mnoha kolegů v Evropském parlamentu od zprávy z vlastní iniciativy, kterou jsme zpracovávali dohromady výbory IMCO a TRAN, Dieter Koch jako spoluzpravodaj. Byly to otázky nejen, které se týkaly Tajpe lépe průvlu, ale eh, také eh, samozřejmě připravenosti infrastruktury. Eh, takže já mohu potvrdit jenom to, že to byla velmi komplexní a stále tedy ještě je velmi komplexní práce ve spolupráci výboru TRAN, ITRE, IMCO, ale také výboru LIBE. A tady bych to chtěla zdůraznit, protože vlastně i eh, jakási akceptace ze strany veřejnosti vůči eh, těmto systémům záleží také na tom jak si poradíme s otázkou ochrany osobních údajů a to je velmi, velmi důležité téma. Eh, takže za evropský parlament my jsme v rámci systému ecall tento systém velmi dlouho a jednoznačně podporovali tak aby to byl systém na kterém můžeme ukázat jeho prospěšnost evropské veřejnosti evropským občanům a moje druhá druhá poznámka se týká pouze toho, že eh, spolu s námi musí být na jedné vlně taky členské státy a jejich připravenost. Eh, takže já jenom využiju vlastně této příležitosti, abych poděkovala všem kolegům eh, na, té společné práci, která se chýlí, doufám, ke zdárnému konci. Děkuji. Děkuji. A teď už máme jenom jednu osobu na seznamu a to jsem já a mám tři otázky. Za prvé eh, parkovací sítě, parkovací místa pro nákladní vozidla. Zástupci eh, nákladních vozidel eh, měli první přednášku v Německu o těch dálkových a řekli, že jenom v Německu chybí 20 tisíc parkovacích míst u dálnic a když přijede nějaký takový gigaliner eh, Eh, nejprve tedy nesouhlasil, ale argument platí. Eh, dohodli jsme se eh, na dodržování hodin odpočinku, ale jak je to v reálu? Tento problém se zostřuje vzhledem k těm gigaliners a další problém samozřejmě, když porovnávám vysokorychlostní vlaky s Airbusem. Já bych si přál mít evropský vysokorychlostní vysokorychlostní vlak, který bude fungovat jako TŽV, bude mít dvě patra, protože eh, bude mít eh, tu vyklápěcí techniku, jako mají Italové a bude mít přesnost Švýcarů, ale máme velmi mnoho různých systémů a nyní eh, Alstom proti Siemensu soutěží v Americe a potom se sněje nakonec ten třetí. Proč o to neusilujeme? Já vím, že průmysl má velký zájem na diverzifikace. To jsme viděli u ERTMS, kdy máme 10 tisíc eh, kilometrů a žádnou eh, lokomotivu, která tam může jet Eh, byl to velký výdělek pro eh, průmysl, ale katastrofa pro Evropu a eh, jednotný prodej jízdenek. Já se ptám jednotlivých států i Německu, kolik různých systémů prodeje jízdenek máme. A turisté nejsou schopni si koupit jízdenku, protože neví, jak to funguje. Někdy jde k automatu, vytáhne si jízdenku, je to hotovo, u druhého systému musí eh, eh, eh, znehodnotit jízdenku ještě ve vozidle, ale mnohdy se to týká lidí, kteří nemají ty informace. Teď vám dávám slovo ještě přesně na 10 minut protože potom máme tedy to eh, předvánoční rozloučení. Děkuji, pane předsedo, já vám všem děkuji za otázky. Deset minut eh, to je nemožné, ale budu se velice snažit. Já si toho velice vážím, ukazuje to váš zájem a eh, fascinaci z oblasti ITS. Mm, okay. Já se pokusím seskopit ty otázky a Uvidíme, jak se mi to podaří časově zvládnout. Otázka eh, pana Van de Kampa eh, podpora pro ITS, zviditelnění ITS. My si myslíme, že za posledních několik let se jasně ukázalo, že když hovoříme o transevropských sítích a o infrastruktuře, pak ITS rozhodně je nedílnou součástí proto zdůrazňujeme eh, také, aby to v náležitém eh, nařízení o TENT e bylo takto jasně zdůrazněno. Chceme mít jistotu, že když se zvažuje infrastruktura a investice, že nejdříve se eh, postupuje tak, že se udělá ne chytré nebo neinteligentní e, systémy a pak teprve se zavádí ten inteligentní systém a to je, by bylo mnohem jednodušší, kdyby se to udělalo rovnou, najednou to ITS, abychom viděli odlišné přístupy, abychom viděli nové přístupy, kde ITS je rovnou zaintegrován do toho projektu. Máme na našich webových stránkách informace a velice rádi vám poskytneme také brožury či publikace, aby bylo jisté, že je vše dostatečně eh, předáno v informacích. Eh, elektronický výběr mítného či použití eh, například technologií Galileo v rámci ITS. Jistě si vzpomínáte, že elektronický výběr mítného v Evropě podléhá zvláštnímu balíčku předpisů. Já říkám balíček předpisů, protože máme směrnici a také rozhodnutí to je ovšem ještě téma, které se jaksi nedostává eh, dopředu způsobem chála. Chtěli bychom eh, mít situaci, kdy bude jeden elektronický systém, který je možný eh, aplikovat v celé EU, aby nákladní vozy budoucnosti asi i osobní auta. Příslušní řidiči neměli několik systémů eh, na eh, palubní desce. To je ovšem otázka diskuse nejen s členskými státy, ale také s různými skupinami eh, partnerů, subjektů a je to velice složité. Možná, že tady může parlament pomoci. Potřebujeme vaši podporu, aby se koncepce používání technologií podpořila, aby bylo jasné, jak cestujeme, jak řídíme v celé Evropě. Dále byly otázky, eh, které se týkaly parkování, bezpečných eh, míst na parkování, na to se ptal i předseda. Já bych připomněla, že do směrnice jsme především eh, dali otázku bezpečného parkování, o dostupnosti informací o takovém parkování a v druhé fázi teprve dát možnost rezervačního systému. Eh, akt přenesené pravomosti o informacích už je na světě a Evropská komise pomáhá členským státům, aby Eh, přinesli nebo nabídli eh, jednotný eh, evropský vstupní portál pro informace o místech k parkování. My si uvědomujeme, že je tady i otázka kapacity parkovacích míst a doufáme, že dobře fungující evropský systém informací o parkovacích místech bude lépe využíván. Jedna z námitek, kterou často slyšíme z členských států, je, že na jednom místě jsou volná místa, spousta volných míst parkování a na jiném místě je přeplněnost. Ale to je samozřejmě také otázka vnitrostátní politiky o tom, jak si organizují parkovací místa pro nákladní vozy. Jak bych eh, chtěla ještě připomenout, a odpovídám na paní, otázku paní Meissner, že máme eh, tři nebo dokonce čtyři akty v přenesené eh, pravomoci a pátý se právě schvaluje. Potom Rike se ptal, jak je zaintegrován ITS do digitální strategie. Především chci říci, že vlastně směrnice byla součástí stěžejních iniciativ u předchozí komise v rámci digitálních projektů. V rámci konsistentnosti diskutujeme a finalizujeme v rámci komise program na příští rok. Eh, program Evropské komise, který vy budete Eh, velmi brzy mít k dispozici a budete o něm diskutovat. Součástí tohoto eh, programu je také legislativní návrh o přístupu eh, k údajům o dopravě a provozu. Chci připomenout, že existuje několik otázek, které se týkají určitého zaostávání Evropy oproti jiným částem světa. Někteří také říkali, že evropská legislativa je někdy blokuje pokrok. No, pro mě je trošku těžké se k tomuto vyjadřovat, ale když se podíváte na tak technologicky citlivé oblasti, jako například ITS, tak eh, musíme brát v úvahu řadu velice citlivých otázek. Otázka ochrana údajů eh, v jakémkoliv aktu přenesené pravomoci. My vždycky eh, mm, to konzultujeme s inspektorem pro ochranu údajů. Dále jsem se zmínila o platformě expertní skupiny je tady zvláštní skupina, která se věnuje otázkám ochrany údajů a odpovědnosti. Velice dobře víme, že bude velmi důležitá otázka, která se týká přeshraniční odpovědnosti, když eh, Toto bereme v úvahu. A to je také důvod, proč jsme eh, se rozhodli nikoli nejdříve předložit legislativní návrh, ale nejdříve zajistit, že máme všechny expertní um, názory i všechny zúčastněné partnery u stolu a že eh, všechny důležité body bereme v úvahu když eh, bereme v úvahu takové mm, spolupracující systémy. Když se podíváme na témata, která byla předložena, nejdříve, eh, nejdříve tedy místo předsedou Ansipem a pak eh, komisařem Cingem. Pak vidíme celou řadu otázek, které je dále třeba řešit. Ano, my odpovídáme za dopravní systémy a konkrétně za inteligentní dopravní systémy. A také otázka přeshraničního přístupu ke službám, je, to je také otázka, která je s tím spojena. A odpovídám panu předsedovi, že tato otázka také musí být nazírána eh, z hlediska dopravních služeb, přístup eh, k zakoupení jízdenek online, otázka eh, informací o cenách, o jízdenkách, které jsou k dispozici a vydávání jízdenek, informace o variantách Eh, dopravních cest a podobně. Prostě finalizujeme práci na všech těchto otázkách. A v neposlední řadě bych také chtěla zmínit přístup k informacím. Viděli jsme příklad Londýna, zazněl tento příklad eh, při vaší diskusi s komisařkou. V Londýně se rozhodli, že tedy doprava pro Londýn se rozhodla, že informace o dopravě, jakémkoliv typu veřejné dopravy v Londýně je nyní k dispozici. A výsledkem je obrovský rozvoj nových informačních služeb, nových nástrojů, které umožňují lidem rozhodnout se, když eh, mají potřebu cestovat či dopravy a e, to je právě takové rozhodnutí, e, rozhodnout se dát e, k dispozici všechny informace všem bez jakéhokoliv omezení. My no, si uvědomujeme, že tady jsou určité obtíže spojené s dopravou v Evropě. Může to být také tím, že v některých oblastech stále ještě E, není připravenost podělit se o všechny informace a všechny údaje spojené s dopravou. To je také věc, kterou bychom chtěli řešit novým legislativním návrhem. A možná poslední poznámka k e-call. Ano, to je velice komplikovaný návrh a možná eh, to nejde všechno tak rychle, jak bychom si přáli, ale musíme také si uvědomit, že členské státy potřebují čas, aby se tomu přizpůsobili. Mohli bychom se podívat na e-call jako eh, příklad prvního takového, eh, takového projektu, ve kterém se spolupracuje, nebo je to informace z vozidla, která jde různým záchranným službám, které mají pomoci právě v takových nouzových situacích situacích. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám za váš příspěvek a za odpovědi na otázky. Tím tedy končím toto zasedání dnes dopoledne. předu před sálem naleznete eh, malé občerstvení. Dnes odpoledne budeme pokračovat 15 hodin slyšení o propojení, dopravním propojení s východní Evropou. Děkuji vám.